Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir Milé kolegyně a milé kolegy, milí kolegové, zahajujeme naše společné zasedání výboru pro rozpočet, pro rozpočtovou kontrolu a pro vnitřní záležitosti. Eh, zahájím naše zasedání, ještě čekáme na předsedu výboru pro rozpočet, ale zároveň nechceme ztrácet čas, neboť máme relativně nabitý program. Eh, dospěli jsme k názoru, že je důležité, aby všechny tři tématy, které se zabývají těmi tématy a těmi fondy, aby se sešly a eh, podívali se na fondy. V oblasti zahraniční máme relativně hodně nástrojů, ale zároveň relativně málo peněz a protože jsem ráda, že kolega Moraes a také výbor Libé byli ochotni takto postupovat, že se na to podíváme společně. Srdečně vás zde všechny vítám a i hned předávám slovo kolegovi Moraesovi. Prosím, Klode. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, drahá Inge paní předsedkyně, za toto přivítání. Máte jako obvykle pravdu Eh, když jste hovořila o tom eh, počtu nástrojů a o tom, jak s nimi chceme co nejefektivněji nakládat. A já velice vítám členy mm, parlamentu, kteří se k nám dnes odpoledne připojili, abychom ho diskutovali o tak významném tématu. Proč je to důležité? No, eh, migrace a azyl byly vždycky na politické agendě od propuknutí migrační krize roku 2015 a konkrétní řešení mohou mohou vzniknout teprve, budou-li podpořeny z evropského rozpočtu. Hovoříme o přijímání velkého počtu eh, migrantů v Řecku a v Itálii, eh, aktivity v jejich vyhledávání, jejich zachraňování ve středozemním moři. Hovoříme o opatřeních na vnějších hranicích pro posílení Evropské pohraniční a pobřežní stráže, tvoření hotspotu a relokace zhruba 30 tisíc žadatelů o azyl do jiných členských států. Eh, z evropského rozpočtu a mm, eh, jsou odpovídající prostředky dávány k dispozici a stejně tak pomáhali zaměstnanci, které posílalo EASO a také příslušné orgány členských států. Ale stále ještě, eh, jak víte jistě i vy, situace na řeckých ostrovech zůstává skutečně velice prekérní pro žadatele o azyl a je třeba, aby naše tři výbory spolupracovaly velice úzce na tomto tématu. Řecké a italské orgány si stěžují na nedostatek podporu z Evropské unie a samozřejmě i nevládní organizace, které úzce monitorují tu situaci, nám říkají, že tady není dostatečná koordinace prostředků z fondů, že peníze dorážejí příliš pozdě, že nejsou k dispozici tam, kde jich nejvíce zapotřebí a E, Řecko a Itálie to zažívají a proto náš výbor Libe žádal v dohodě s výbory pro rozpočtovou kontrolu a pro rozpočet, abychom lépe pochopili situaci, abychom diskutovali o tom, co fungovalo, co nefungovalo a kde je zapotřebí zlepšení, e, protože to je prioritou i politickou pro evropský rozpočet a proto dovolte, abych poděkoval oběma dalším dalším výborům, že se k nám připojili. Pro zahájení diskuse mám tu čest přivítat mezi námi To je problém, když dorazí někdo pozdě jako já. Víte, Omlouvám se, nehovořím teď samozřejmě o předsedovi výboru pro rozpočet. Já jsem dorazil později a nevšiml jsem si, že už to sedí Emily. Takže pro zahájení diskuse mám tu čest přivítat mezi námi Emily Orly, kterou všichni víme je evropskou ombudsmankou. Eh, ona byla konfrontována díky vlastnímu šetření a také prostřednictvím sítě evropských národních ombudsmanů dopady migrační krize v celé Unii a ve svém zásadním projevu se bude věnovat tomu, jakým způsobem lze efektivně postupovat pro to, abychom dobře čelili této výzvě. Eh, takže bych eh, se těším na analýzu paní O'Reilly. Máte slovo, děkuji. Děkuji. Dobré odpoledne všem. Jsem velice ráda, že jste mě pozvali, abych dnes odpoledne tady pohovořila eh, v rámci diskuse o rozpočtu bylo jasné, že otázka migrace a ochrany vnějších hranic bude ústřední nejenom z finančních eh, důvodů, ale z, politické, z politických důvodů také, neboť to je velice kontroverzní téma. A my dnes eh, se eh, ptáme expertů, jakým způsobem nejefektivněji tyto prostředky využít. Cílem návrhu komise se zdá být jaksi ten cíl dvojí. Za prvé zlepšit cílené financování a omezit tlak na hranice EU navýšením e, počtu e, pohraničních e, strážců. Jedna, to, co se jeví jako velká politická a humanitární krize a výzva, Eh, je důsledek rychle se měnící reality ve světě, ať už se jedná o klimatické změny, vnitřní eh, o odsouvání obyvatelstva, nové technologie a konektivita. To vede k tomu, že eh, migrace v nadcházejících letech bude nadále významným tématem a imigrace nyní je především ekonomická a je uklíčová v západoevropské politice. Migrační toky nepřicházejí eh, v uhledně zabalených eh, balíčcích a takzvané smíšené hm, toky, eh, navíc s novými technologiemi, to všechno činí z hm, migrace téma složité právně, politicky i lidsky kdy lidé bojují mezi tím pocitem hluboké sympatie k jednotlivým osobním příběhům to obrázku mrtvého dítěte na pláži a těmi méně sympatickými abstraktními představami davu. Ehm, a pro akademiky je e, jasné, že ta hranice mezi lidskými zkušenostmi není úhledně e, nakreslená a celá řada právních kategorií se překrývá. Ehm, tyto výzvy eh, pro nás, pro Evropy a pro společnost, kterou jsme mm, vybudovali, je to velká výzva a právě proto, že je EU tak atraktivní nejenom ekonomicky, ale také v důsledku humanitárních impulzů vlastně a, t, a vytváření toho hodnotového systému, tak proto je také oblíbenou destinací. V letech 2014 až 16, řekněme polovina ze 6,5 milionů žadatelů o azyl se registrovalo v EU. Mm, a lidé po přirozeně také prchají před přírodními katastrofami, občanskými válkami a jinými krizemi. A mm, klimatické změny e, mají zjevně čím dál větší vliv na žadatele o azyl, protože se zmenšují obyvatelné části světa. A mm, vidíme také, medián 200 milionů lidí do, 2000, do roku 2050, e, zatímco nyní jich je v průměru 25 milionů. Eh, v celém světě dohromady. <clears throat> Například Nový Zéland uvažuje o vytvoření nového humanitárního viza pro osoby, které museli opustit své domovy z klimatických důvodů. Tyto eh, tlaky a jiné spolu s vlastními demografickými výzvami a potřebou získat kvalifikované pracovníky do našich ekonomik znamená, že migrace je také eh, zásadně potřeba, ale musí být řádně řízená a eh, je potřeba Eh, aby si lidé uvědomovali nutnost eh, a, a správného financování a jak využívat eh, tedy tyto prostředky pro to, aby docházelo k žádoucím změnám. A je potřeba, aby se zapojilo maximum subjektů a tak, aby praktická, aby se v praxi toto projevovalo pozitivně. Lidé prchají před útlakem a Eh, a eh, traumatickými zážitky, což je složité, jestliže oni eh, <clears throat> poprvé vlastně dorazí na pobřeží Středozemního moře a tam dostanou první jídlo a tak dále, tak to, jestli jejich cesta je úspěšná, to vyžaduje velké logistické operace, kde nestačí, aby jeden členský stát toto zvládnul, a je to také mm, úkol politiků, aby možná poněkud eh, <clears throat> zdráhající se obyvatelstvo vysvětlilo, aby, aby vysvětlili obyvatelstvu, že to není vyloženě hrozba. A je taky otázka mm, praktická, že financování z EU je pod eh, mm, přímou kontrolou na rozdíl od klimatických změn a živelních pohrom, čili migranti, kteří přicházejí do EU, zpravidla přicházejí na vnější hranici a eh, proto taky komise navrhuje navýšení ostrahy hranic eh, monitorování eh, lidských práv ve třetích zemích je také důležitý i na, i na hranicích a například eh, já se věnuji také praxi Frontexu a máme dobrou spolupráci. Většina mých doporučení na zlepšení akceptovali a díky podpoře parlamentu moje eh, jediné doporučení, které agentura neakceptovala a sice vytvořit systém stížností, nakonec akceptovali. Eh, tím, jak se agentura zvětšuje, je důležité, aby i pracovníci nadále si byli vědomi svých povinností a dodržování listiny základních práv a my eh, s kolegy to budeme nadále monitorovat. Dlouhodobý návrh rozpočtu komise předpokládá nárůst v oblasti financování migrace, azylu a integrační politiky, nicméně nárůst financování nestačí k řešení existujících výzev jako takových. Například je také potřeba hm, více koordinace na politické úrovni mezi EU a národními orgány. Spolupráce se samozřejmě může zlepšit nárůstem solidarity mezi členskými státy, přestože politické výzvy tam jsou nezanedbatelné. E, jestliže není do optimální úroveň solidarity mezi členskými státy, tak je třeba si uvědomit, že v každém členském státě relevantní aktéři, včetně ombudsmana, lidskoprávních organizací a nevládních organizací, mohou zajistit logistickou a expertní podporu při řádném využívání prostředků a také mohou koordinovat aktivity s jinými členy z EU. Můj úřad spolu s 19 národními eh, úřady ombudsmanů jsme v uplynulých letech dohlíželi na to, aby žadatelé eh, o azyl eh, v, ze strany Frontexu a členských států byli předmětem řádného zacházení. A proto, aby tyto subjekty mohly řádně jednat, potřebují snadný a jasný přístup k všem detailům k řízení pro azyl azyl a migraci a eh, je třeba, aby mm, i mm, tyto fondy byly snadno dostupné. A je prakticky důležité jak pro členské státy a komisi, aby bedlivě sledovali využívání eh, prostředků, aby komise byla informována, pokud by bylo možné prostředky využít lépe nebo převést někam jinam podle toho, jak se mění okolnosti. Více informací pro veřejnost eh, to také umožní ombudsmanům, aby do jak určité míry zjišťovali, do jaké míry členské státy dodržují své povinnosti při poskytování služeb žadatelů o mm, azyl. A proto národní ombudsmani také eh, mají eh, při vstup k dokumentům tehdy, kdy tyto jsou veřejně dostupné. Hmm. Více publikovaných informací také poskytuje cená data pro to, abychom věděli, jak je hospodařeno s evropskými prostředky a jak jsou implementovány priority a cíle financování z EU. Integrace je samozřejmě zásadní. Eh, eh, často nestačí někoho ubytovat, ale také je třeba zajistit <clears throat> integraci, kdy se jedná třeba o veliké kulturní rozdíly. A například mm, podle mm, a, a, mm, nás je potřeba eh, sledovat, aby se tato integrace odvíjela pozitivně. A existují těžká, eh, těžká rozhodnutí, která je třeba činit podle odhadu 80 syrských uprchlíků v EU nemá zaměstnání a to není jenom důsledek nedostatečné eh, kvalifikovanosti, ale také z jazykových důvodů a dalších. A eh, například ekonomist eh, zkoumal různé bariéry, které ehm, brání například tomu, že eh, málo kvalifikovaní eh, lidé nejsou eh, využíváni, ale v celé řadě zemí mimo EU potom mají třeba více příležitostí. Podle časopisu Economist členské státy mají užitek z eh, toku eh, nekvalifikovaných pracovníků a proto také by měly být vnímáni pozitivněji. Napříč EU velké a malé eh, oblasti mm, v Řecku, v okolí Aten a podobně, tam, kde například řecká vláda a orgány um, otevřely své dveře a umožnili přijímání um, těchto lidí a um, celá řada místních lidí a nevládních organizací, um, čiž jak si spolu s těmi uprchlíky činí jejich život přijatelnější a dává jim naději a mnoho členských států eh, nabízí přijatelné eh, prostředí eh, uprchlíkům ve svých městech a obcích a snaží se s ním, jim zajistit například kontakt pro děti s místními dětmi a příležitost sportovat a podobně, a což je cesta k integraci. Nemůžeme samozřejmě k tomu přistupovat pouze sentimentálně a romanticky. Eh, mus, a eh, je, ono je to otázka toho, co chtějí oni od nás a co chceme my od nich a pochopitelně kulturní rozdíly vyvolávají napětí. Je to, chce to odvahu a politické hm, osvícené vidění, aby eh, vznikla udržitelná struktura pro řešení této výzvy ale to samozřejmě nikdo nemůže sám. Členské státy, velké, malé, liberální nebo méně liberální, jednotlivci, organizace na státní i nestátní úrovni eh, musí eh, být ochotni eh, přispívat k této obrovské práci pro to, aby se lidským způsobem vyřešil osud těchto lidí, kteří neměli to štěstí, aby se narodili jako občani Evropské unie. remercie Madame Aurélie pour... Euh, Děkuji paní Aureli za toto sdělení, které nám připomnělo realitu a také nám připomnělo naše humanitární povinnosti. A nyní dávám slovo eh, našim hostům z kanceláře Bregel. Budou nám prezentovat svou studii, která se nazývá Fondy Evropské unie pro politiky migrace, azylu a integrace. Tato studie je součástí vašich eh, podkladů, byla vám rozeslána elektronické, v elektronické formě. Profesor Darvas a doktor Wolf, eh, profesore Darvas a doktor Wolf, má, Wolfe, máte slovo na 15 minut. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Budu, Budu pokračovat eh, ve svém projevu v angličtině. A dovolte, abych nejprve poděkoval Evropskému parlamentu za to, že nás požádali o vypracování této studie. Já se jmenuji Günther Wolf a pokusím se eh, eh, vám představit společně s kolegou Šoldar vašem naši studii. První věc, kterou chci udělat, je, že chci poblahopřát parlamentu za sorganizování této diskuse protože je to nesmírně konkrétní způsob, jak pojednávat a s tou obrovskou výzvou, která způsobuje obavy občanů v Evropské unii eh, vzhledem eh, už k výsledkům šetření veřejného mínění, které na to poukazují. Tato záležitost migrace do Evropské unie není jevem, který by zmizel. Naopak, jistě zůstane tématem velkého významu a vysoké relevance vůči evropským občanům v nastávajících desetiletích z naprosto jednoduchých důvodů. My víme, co způsobuje migraci, víme, že existují signifikantní ekonomické důvody pro migraci, ale také demografické důvody, jakož i válka, záležitosti lidských práv a tak dále a tak dále. A když se podíváme na ekonomické a, a, a další důvody, tak vidíme, že Afrika eh, stojí samozřejmě pod, velkou, pod velkým demografickým tlakem, protože eh, eh, zhruba na 2 miliardy, na 2 miliardy v budoucích 30 letech se zvýší počet obyvatelstva podle odhadu, to znamená na dvojnásobek. A Teď se říká, máme plán pro Afriku, chceme pomoci rozvoji v Africe, abychom snížili migraci. Ovšem skutečností bude taková, že migrace z ekonomických důvodů eh, eh, bude se zvyšovat, domnívám se, protože lidé budou schopni cestovat a pracovat. A proto si myslím, že bychom si měli uvědomit, že pod tímto tlakem migrace budeme žít i nadále a možná, že ten se ještě zvýší. Byli jsme požádáni o to, abychom konkrétněji vyhodnotili a dovolte, abych se podívala, zda teď bude fungovat PowerPoint, ano, tak abych konkrétněji eh, vám vysvětlil, co v současné době Evropská unie v tomto prostoru dělá, abych vám poskytl takový přehled a také analýzu financování migrační politiky a politiky pro poskytování azylu. Eh, není to snaha nějakým způsobem tady eh, činit audit Eh, nebo hodnotit. Je to snaha o poskytnutí přehledu a o určité ohodnocení ovšem z pohledu akademické úrovni. A také chceme nabídnout doporučení, jakým způsobem by, se, by šlo zlepšit financování těchto fondů. A evropských. Ehm, a my jsme prováděli celou řadu interví s různými zúčastněnými stranami. Hovořili jsme jak se zástupci evropských institucí, eh, ta, eh, s takovými agenturami tak jako je Frontex a nejrůznější části a ředitelství Evropské komise, ale samozřejmě jsme také hovořili s nitrostátními orgány, jako například se španělským, italským ministerstvem a tak dále. Také jsme e, e, si udělali takový přehled o nevládních organizací, protože celá řada instancí a nevládních organizací je také příjemci těchto fondů. A my jsme si přímo od nich chtěli vyslechnout, co oni si myslí o celém tom procesu Eh, získávání těchto prostředků. Eh, už jsem se zmínil, o eh, číslech které v současné době Evropská unie získá, čili jaký počet migrantů přichází a vidíte eh, nalevo, že čísla v roce 2015-2016 se zvýšily díky eh, zvýšenému počtu žadatelů o azyl eh, v kontextu krize v Sýrii. Ale obecně, když se podíváte na tato čísla, tak uvidíte, že Azyl často nebývá největším důvodem pro migrování do Evropy. Naopak 2014 počet imigrantů přicházejících z ekonomických či jiných důvodů je daleko větší než eh, počet těch, kteří eh, žádají o azyl. Čísla se snižují eh, po té krizi 2015-2016, ale stále ještě jsou podstatně vyšší, než které, jak vypadaly před tímto obdobím, pravděpodobně v souvislosti s tím trendem, o kterém jsem hovořil ve svém úvodu. Eh, tato čísla, když to srovnáváme s intraevropskou migrací, což je samozřejmě úplně jiná záležitost, jenom abych vám dal takový přehled, intraevropská migrace, to je vlastně ta zelená eh, linie a ovšem eh, s výjimkou eh, vnitrostátně migrujících. A ta čísla, která zde vidíte, jsou eh, nižší než počet obyvatel nebo počet osob přicházejících z území mimo Evropskou unii. A než předám slovo kolegovi, ještě bych řekl jednu věc. V současné době se nacházíme v současných alokacích pro eh, výdaje zvýšilo se podstatně eh, v rámci víceletého finančního rámce 1,4 miliard, to bylo původně, a teď jsme u 14,2 miliardy, což je nárůst 0,8 VFR do 1,3 VFR. Stále je to ještě poměrně ní malá část z VFR, ale to navýšení je podstatně vysoké. Ovšem to pokrývá pouze ty položky na výdaje, kde víme, že to souvisí zcela jasně s migrací, ale jsou tady i další um, záležitosti na sociální výdaje, kde část peněz jde také na migranty ale to není možné analyzovat odděleně, protože my prostě nevíme, zda ty peníze se skutečně využily pro otázky migrace, pro migranty anebo pro evropské občany. A Dovolte, abych teď předal slovo mému kolegovi. My jsme se tedy dívali na alokace fondů na uvolňování tedy finančních prostředků v jednotlivých zemích. A co jsme zaznamenali je, že z těch dvou největších fondů AMIF a E, ISF e, ty základní klíče pro poskytování prostředků jsou založeny na minulosti, protože závisejí na migraci a na sdílení dat pocházejících e, z let 2010. A podívat se na to, jak se tyto trendy změnily, to bylo naším záměrem a tady jsme zaznamenali opravdové změny. Eh, dodatečně k, těm základním, k tomu základnímu financování a navýšení těch fondů hmm, se používal úplně stejný klíč k poskytování prostředků. Spojené království dostávalo největší financování eh, třeba, že nepodlehali nejvyššímu migračnímu tlaku. Naopak, Německo dostalo daleko méně finančních prostředků Eh, než prostě, eh, než když se, a přitom dostali daleko větší počet eh, migrantů. A teď bych rád ještě vyzdvihl, že Itálie a Řecko dostali největší množství peněz těch dodatečných fondů aktuálních, založených na konkrétní formulaci a také na spolurozhodování sdíleném rozhodování polovinu peněz z toho fondu aktuálního z nouzového tedy financování. Ovšem tady by se neměla zohledňovat pouze čísla z roku 2015 a 2017. Já si myslím, že ten vzorek by měl umožnit, aby se také měnil, aby se ta formulka měnila podle situace, protože se bude plánovat až do roku 2027 a jistě jednotlivé státy budou podléhat různému tlaku migrace když jsme se dívali na úlohu, já bych to tady nechal, abych poukázal na ty obrovské rozdíly. Podívejte se, Řecko většinou prostředků z IMAFu používá na azyl, Portugalsko na integraci, zatímco Spojené království na návratech, na navracení. Některé zemi, země eh, musí vykázat určitou flexibilitu na to, jakým způsobem vydávají prostředky, ale Mělo by to být v souladu s interními evropskými cíly a my si myslíme, že tady prostě eh, zatím stále by se eh, mělo popřemýšlet o tom, jakým způsobem by to mělo vypadat do budoucnosti. Důležitou součástí je implementace, na kterou jsme se dívali. Ale musím říci, že eh, vlastně nejsou k dispozici údaje o implementaci. Když se podíváme na evropské dokumenty, eh, tak vlastně eh, tady není dostatečná informace. A k tomuto závěru jsme nedospěli jedně my, eh, ale stejně tak tady k tomu došly i AMIF a kteří dospěli k tomu závěru, že tady existují nedostatečná data pro implementaci. Ale my jsme pro 28 sloučili čísla a tady vidíte, jakým způsobem vypadaly absolutní závazky pro rok 20, mezi lety 2014 až 2017 a můžete vidět pro ty tři nejvýznamnější fondy a vidíte, že 6,2 miliard eh, závazků bylo stanoveno, ale Eh, jenom 2,57 bylo skutečně vyplaceno, to je méně než polovina. A evropský dokument eh, mm, eh, také zahrnul, že tady zveřejnil tu informaci, že tady nedošlo k plné implementaci, protože ještě nebyly proplaceny ty peníze. Ale i když se podíváme na to, tak zhruba 4% závazku byla zpracena teprve v těch prvních letech a to je poměrně šokující, protože to vypovídá o tom, že ta implementace velice velice pokulhává. A teď jsou různé metody, jak hodnotit současné fondy. My jsme vedli nejprve tedy dlouhé rozhovory s různými zúčastněnými stranami a tady na tom slajdu máte těch šest základních zpráv, které z toho vzešly. Za prvé, celá řada zúčastněných stran uznává, že Evropská unie eh, velice rychle silně zareagovala na tuto výzvu v rámci těch limitů, které tedy byly poskytnuty v rámci VFR a bylo poskytnuto to, co bylo možné. Pravděpodobně to bylo maximum, i když některé země neměly dostatek administrativních kapacit, jako například Řecko, a neměly tedy možnost vytvořit eh, eh, eh, dostatečný počet nástrojů a v tom pomáhala Evropská unie. To je ta pozitivní stránka, ale ty další jsou spíše na té negativní straně. Především velký počet počet eh, aktérů upozorňuje na to, že je veliký problém s komplexností v tom systému účtování eh, a poukázali na to, že je nesmírně obtížné flexibilně zvyšovat financování pro agentury. Určitý financování, jako například granty, nejsou vhodné pro agentury. Finanční pravidla byla označena za neadekvátní pro řešení naléhavých situací a celý počet, eh, velký počet aktérů, jak na té evropské úrovni, tak za, za strany zástupců vnitrostátních orgánů konstatovali administrativní potíže se všemi požadavky, které vlastně bránily dobré implementaci. Za třetí, koordinace je zcela zásadní a v mnoha rozhovorech bylo zdůrazněno, že tato koordinace je zatím nedostačující. E, některá, některé, některá koordinační opatření se soustředí spíše jenom na odborné nebo technické záležitosti, ale právě, že nedostatečná koordinace způsobuje to, že tady máme nedostatek efektivity jednotlivých operací. Potom obro, to ohromné navýšení migrace znamenalo obrovské zatížení zaměstnanců institucí Evropské unie, stejně tak jako některých vnitrostátních orgánů a agentur, což je, myslím si, naprosto jasné. Další eh, věc je, eh, že není zcela jasné, jak vypadá vymezení mezi eh, financováním z různých fondů souvisejících s migrací. A tady je nutno zlepšení. A v neposlední řadě mm, celá řada mm, našich partnerů v rozhovoru zdůrazňovali, že je třeba více prostředků. Dalším zdrojem, který jsme používali, je Eh, že jsme hovořili s celou řadou nevládních organizací eh, ze zhruba deseti zemích a mm, dali jsme jim celou řadu otázek. Bohužel já už nemám čas, takže dovolte, abych jenom poukázal na to, že srovnáme-li eh, dvě, dva největší fondy AMIF a ISF, tak bylo zcela jasné, že AMIF financuje daleko byrokratičtějším způsobem než ESF to vyplynulo z těch rozhovorů a dotazování nevládních organizací. A celá řada těch organizací také zdůrazňovala, že je zapotřebí daleko většího zjednodušení pro lepší přístup k těmto fondům. A no, tady mám ještě eh, počet, je velký počet slajdů, ale ty vynechám a dovolte, abych přešel rovnou s doporuče, k doporučením. Já to projdu velice rychle. To první doporučení je ty e, klíče pro alokace by měly být změněny a měla by tady být skutečně takový, měl by tady být takový aktu, vzoreček, podle kterého by se postupovalo rok od roku podle aktuální situace. Zdále naprosto nezbytná je koordinace akcí napříč hranicemi, napříč jednotlivými zejmény. Snažíme se také zlepšit flexibilnost té pomoci v naléhavých případech. I Eh, v případech katastrof 2. května eh, tak už byl, eh, byl zveřejněn příslušný dokument k tomu. Co se týče fondu AMIF, už jsem poukázal na nejrůznější užívání pro nejrůznější účely a my se domníváme, že tady by bylo zapotřebí to trošku více koncentrovat mm, eh, můžeme pochopit vývoj, eh, k jakému dochází, jenom když budeme mít detailní dostatečné údaje týkající se implementace čerpání z fondů určených na migraci. Číslo pět nebo páté doporučení. Eh, každá země by měla publikovat co nejaktuálnější ehm, informace o čerpání prostředků z AMIFu. Tady jsme konstatovali veliký počet nedostatků. Ehm, několik zemí to dělá, eh, ale není to snadné. Máme tady také celou řadu fondů jiných, které poskytují určité peníze pro migraci, ale zase jsme neměli k dispozici dostatečné údaje. Potřebovali bychom větší jasnost eh, v tomto ohledu ohledu doporučení číslo 7. Revize finančního nařízení eh, by se měla soustředit na flexibilitu, zejména pro financování agentur v případě nepředvídaných potřeb, aby se snížila administrativní zátěž. Eh, osmička, nutno zlepšit koordinaci a eh, také počet personálu Evropské unie by měl být navýšen, když se podíváme na ten tlak, které, pod kterým celá řada zaměstnanců musí pracovat. Za desáté je třeba zvýšit zvýšit alokace na migraci v příštím VFR číslo 11 cíle nejrůznějších fondů EU by měly být vyjasněny lépe, aby nedocházelo k překrývání. A poslední doporučení, eh, naše nevládní organizace nám poskytly celou řadu odpovědí eh, do zhruba 15 bodů. Některé z nich řekly, že někdy Eh, eh, ty dobře zavedené nevládní organizace dostávají peníze, ale oni nemají přístup k těm lidem v terénu a používají menší nevládní organizace, aby pracovali s lidmi v terénu. A eh, pomoc těmto malým není tedy poskytována dostatečně dobře. Některé nevládní organizace nabízely také, hovořily o tom, že by bylo zapotřebí přímé podpory že tady ještě existuje určitá zdrženlivost v poskytování prostředků a byla tady celá řada dalších návrhů. Děkuji mnohokrát. Thank you uh, both to Professor Darvas. Děkuji oběma řečníkům. Um, mm, samozřejmě E, naši členové znají různé aspekty tohoto problému jako zpravodajové této tématiky a e, v roce e, a, a budeme mít určitě ještě příležitost v rámci diskuse vám klást další otázky, ale v tuto chvíli mám to potěšení přivítat Beátek Minder z DG Home která nás seznámí s přehledem stávajících legislativy eh, v souvislosti s financováním migrace. <clears throat> Takže prosím, paní Gminder, máte slovo. Děkuji. <clears throat> Děkuji všem spolupředsedům za příležitost také přispět do této diskuze. Načasování je velice relevantní, protože právě jsme v poslední fázi přípravy následné legislativy pro AMF a ASF, takže mm, začátkem června bychom to chtěli už předložit, takže to je příležitost eh, se eh, o tom pohovořit. A v podstatě souhlasíme s, s celou řadou doporučení obou těch studií, protože není tajemstvím, že hodnocení, které jsme sami e, prováděli, dospěly k podobným závěrům, které se snažíme řešit. Ale když se vrátím ke stávající situaci, tak se domnívám, že lze jasně říci, že EU a komise se snaží vytvořit silný a komplexní systém azylu za současného dodržování hlavních priorit. Musí být odolný vůči budoucím krizím, projevovat solidaritu a odpovědnost. Měli bychom nadále prokazovat solidaritu eh, africkým eh, občanům a snažit se eh, pomáhat zmírňovat příčiny migrace, takže se jedná o politiku, která je doplňována nejenom financováním, ale také finančními a legislativními nástroji, jako je integrační fond, migrační fond a celkově nástroje, které k tomu přistupují komplexně. Takže my podporujeme akce spojené s řadou aspektů Eh, třeba řízení eh, azylu, relokace, právní migrace a integrace, jakož i návratové operace. HSF má dvě komponenty, jedna se týká eh, víz a hranic a jedna policie a to ta vízová politika a, mm, a policejní spolupráce so, se podílejí na boji proti závažné přeshraniční kriminalitě. Jak už tady zaznělo, slovo. Ty eh, částky, jak vidíme, ty jsou v podstatě, eh, no je to strašně malým písmem, vidím, takže ani sama to nepřečtu, ale jak už tady zaznělo, te stávající dva fondy byly navýšeny v posledních dvou letech, takže dnes představují 10,8 miliardy na konci roku 2017. Když se vrátím k tomu, jak ty prostředky eh, využíváme, abych to taky shrnula, my máme tři cesty e, uplatnění peněz, co znamená ží, sdílené řízení s členským státem, přímé řízení nebo přímé hospodaření, kdy zajišťujeme e, veřejné zakázky a nepřímé řízení, kdy financujeme mezinárodní organizace na základě dohody s komisí v roce 2017 jsme hodnotili poslední tři roky fungování AMIF a ISF spolu s novým návrhy mm, eh, na eh, tyto fondy spolu s přeskumem integračního fondu. Dospěli jsme k závěrům, které se podobají tomu, co figuruje ve vašich studiích, Eh, financování je významný nástroj při řešení těžké situace, má kapacity řešit krátkodobé eh, problémy, ale i dlouhodobé budování kapacit a sehrálo významnou roli v uplynulých letech při zlepšování asilového systému a posílení eh, přijímacích kapacit členských států a současně slouží k zajištění důstojnějších podmínek pro žadatele o azyl po jejich jejich příjezdu, také podporuje zranitelné skupiny, jako třeba nezletilé bez doprovodu. A takže tento, e, tyto fondy e, jak si naplňují svůj účel a Eh, a naplňují cíle, pro které vznikly třeba národní programy v rámci AMIF, což je to sdílené řízení s členskými státy, tam se to týkalo asi více než jednoho milionu žaditelů eh, plus 150 tisíc zranitelných osob. 16 tisíc žádostí nebo, nebo 16 tisíc míst bylo vytvořeno eh, od roku 2014, 21 tisíc pracovníků pracuje a bylo vyškoleno, eh, aby eh, dokázali mm, zpracovávat žádosti o azyl a přes 3, miliony, 3 tisíce osob byly pře, přemístěny s podporou tohoto fondu. Také integrace je významná a představuje 3,5 milionů ehm, ehm, ehm, žadatelů o azyl žijících v členských zemích, kdy pomáhají místním komunitám. Jedná se o 4 tisíce různých eh, integračních eh, operací, které jsou financovány z evropských prostředků. Fond také přispívá na návratové operace, e, zhruba 27 e, tisíc osob bylo no, vraceno, většina z nich dobrovolně. Jak jste říkali dříve, e, co se týče národních programů, jedna z těch kritik je, pomalé, pom, a pom, pomalé nabíhání a využívání prostředků, tak samozřejmě, když se zahajuje finanční období, tak se nějaký čas stráví plánováním takže je potřeba nejprve ehm, jak si vyhlásit ta, ty veřejné zakázky a, a je eh, samozřejmě potřeba vzhledem k tomu, že se jedná o peníze daňových poplatníků, tak je třeba zajistit na eh, z, dodržování evropské a národní legislativy a proto eh, od začátku až do výplaty to třeba nastane až o rok později, protože nejprve plánujete, potom zahájíte operace, pak je začnete realizovat a a e, takže je tam potřeba před, předběžné financování a teprve až když už se e, dostává ten projekt pomalu ke konci, tak dostanete za ty evropské prostředky. To trošku vysvětluje, proč tady ta e, zmíněná styduje z, z roku 2018, kde se hovoří o číslech z roku 2017, kdy je zhruba Eh, využito nebo uhrazeno 85 eh, mm, těch projektů a my teď pomalu dokončujeme to, co z roku 2017 členské státy poslali eh, svých účtů a je tam veliký nárůst poptávky taky ze strany členských zemí a my Eh, pravidelně sledujeme, co členské státy s penězmi dělají. Národní programy schvaluje komise, jejich změny taky schvaluje komise, takže každý členský stát eh, má za úkol využít prostředky, které má k dispozici od EU, co nejlépe. A také jsme dělali přeskum Eh, v, mm, abychom zjistili, kde peníze chybějí a kde jich je přebytek. Někde třeba nejsou využívány eh, dostatečně náležitě a tak pak je možné je přesunout tam, kde budou nejlépe zhodnoceny v zájmu občanů EU. Jedna z otázek, která taky zazněla, je, že systém ESF je eh, snažší než eh, AMIF, eh, to taky vyplývá z povahy věci, kdy porovnáváte velmi i mladé fondy, ESF vznikl teprve v roce 2013 a začal fungovat od roku 2014 a z toho vlastně mm, získáváme zkušenosti a teď se připravuje nová generace našich fondů, kde se budeme snažit právě z toho poučit. Co se týče toho, co financujeme, kromě sdíleného financování s členskými státy, máme také přímé financování z komise. Mezi lety 2014 až 17 jsme alokovali 243 milionů eh, eur na eh, akce Unie v do, době krize se jednalo o 12 milionů v roce 2014 až eh, po 140 milionů v loňském roce. Byla to celá řada různých akcí zaměřených především na migraci a integraci a mm, Dále jsou tu specifické dohody, co se týče nepřímého řízení s, mezi, s organizacemi jako eh, UNHCR, IOM, a, a další. Také financujeme e, síť e, zaměřenou na, na migraci z tohoto prostředku, e, z tohoto nástroje, tedy toho nepřímého financování. Dále máme také nouzové Eh, akce, které se, mm, to je nástroj, finanční nástroj, který je velmi flexibilní. Je to možnost eh, poskytnout nouzovou pomoc za velmi specifických okolností. Je to formou grantu poskytnutého často členskému státu v určité nouzové situaci. 973 eh, milionů bylo alokováno v posledních třech letech a e, nejvíce obdržela této nouzové pomoci Řecko, hlavně na začátku. Na tom my s nimi taky úzce spolupracujeme, máme finanční plán pro Řecko e, se spolu s řeckými úřady a jednou za měsíc o tom diskutujeme a monitorujeme e, tedy to využívání Řecko dostalo 196 milionů od roku 2014 formou nouzové pomoci to bylo přímo pro řecké úřady eh, na vytvoření hotspotů a přijímacích kapacit v Řecku, eh, zajištění zdravotní péče migrantů a podobně, ale také jsme financovali 80 miliony z UNHCR eh, zajištění mm, přijímacích míst od roku 2016. Dále eh, Itálie a Bulharsko také dostali prostředky z nouzové pomoci, Řecko 190, eh, eh, Itálie 190 a Bulharsko 179 milionů. Bývá to třeba na překlady a tlumočení, právní pomoc, identifikaci zranitelných skupin, identifikace osob s potřebami, zvláštními potřebami pro ubytování, příprava eh, navratových operací a tak dále. Také se jedná o nákupy třeba dopravních prostředků nebo zajištění infrastruktury. jedna z charakteristik těchto nástrojů je to že potřebujeme řešit krize a, a tam eh, to bylo opravdu nápomocné. Nicméně bychom si přáli vyhnout se tomu, abychom nemuseli řešit nouzové E, e, krize a využívat nouzový fond, takže spolupracujeme s členskými státy, aby navýšili své kapacity, aby mohli využívat e, evropské financování strukturální, strukturovanějším způsobem prostřednictvím těch druhých fondů. V neposlední řadě bych taky chtěla zmínit, že existují agentury, které pomáhají pomoci EU v oblasti migrace a o některé, některé budou taky vystupovat, je to součást našeho systému financování. Celkem bych řekla, že spolu s AMIF a ISF a souvisejícími nástroji komise i v oblasti integrace máme soubor nástrojů, kde existuje celá řada příležitostí k využití, ale sami to samozřejmě nemůžeme dělat. Je to dodatek, je to doplněk k tomu, co musí zajistit národní rozpočty. A v posledních dvou, třech letech krize jsme byli schopni Eh, čelit těm těžkým podmínkám krize a takže ty eh, nástroje byly flexibilní a teď máme příležitost se poučit ze získané zkušenosti pro nadcházející období a pro příští víceletý finanční rámec. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát za toto vysvětlení. A e, vy jste tedy vyslechli tyto prezentace a v tomto kontextu otevíráme první panel, který já budu spolu předsedat s kolegou Claudem Moresem. První panel se nazývá od e, jaksi, vyhrazování prostředků k implementaci, hodnocení cílů a implementace fondů pro migraci, azyl – Evropské unii. Tento panel se zaměřuje na první fázi rozpočtového cyklu. Dovolí nám eh, analyzovat finanční toky v oblasti migrace a azylu od okamžiku, kdy se stanoví cíle na politické úrovni přes přidělování rozpočtových prostředků až k implementaci prostředků přímo v terénu. Rovněž si vyslechneme zkušenosti a různé výzvy našich mnohých partnerů z terénu a rovněž si také vyslechneme názory odborníků na migraci. A nyní předávám slovo kolegovi Claudu Moraesovi. Děkuji mnohokrát. Máme tady vynikající panelisty pro tuto diskusi. Dovolte, abych je představil nejprve pan Georgios Kaminis, starosta Aten, který tady bude hovořit z titulu jako starosta Aten, ale také v rámci partnerství týkající se agendy, urbání agendy pro Evropskou unii v otázce migrantů a uprchlíků. Je, potom tady máme pana Fabrice Leggeriho, výkonného ředitele Frontexu. Srdečně vítej, Fabrici Jean-Pierre Chembry, který je vedoucí oddělení pro komunikaci z EASA, paní Josephine Liebel, šéfka Mezinárodní eh, organizace eh, Evropské rady pro uprchlíky a pro exil a paní doktorko Lilian Curdy z Oxfordské univerzity. Eh, a dovolte, abych požádal, protože vím, že potom tady účastníci budou mít také různé specifické otázky, protože to je účel dnešního setkání, proto bych rád požádal panelisty, aby hovořili maximálně 8 minut, eh, protože vím, eh, že mm, proto budete požádáni, abyste odpověděli na otázky našich členů. Dovolte, abych nejprve velice srdečně přivítal pana Georgese Kaminise. Máte slovo, prosím pěkně. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, vážení poslanci, vážení předsedové výborů. Chtěl bych vám všem srdečně poděkovat za vaše pozvání na toto společné slyšení a jsem vděčný, že mám možnost se vyslovit k tomuto závažnému tématu. V letech 2015 až 2016 prošlo Řeckem mnoho tisíc uprchlíků. Byli jsme ve velmi naléhavé situaci. Museli jsme zareagovat rychle, mít plán a nalézt prostředky. A dnes, dva a půl roku poté, mohu říci, že Atény by bývaly nedokázaly dobře zvládnout uprchlickou krizi bez partnerů a bez přístupu k evropským prostředkům. Existovalo několik různých programů a Atény spravují více než 20 milionů eur právě v oblasti migrace. A musím říci, že my chceme připravit uprchlíkům dobré životní prostředky, Pro mě podmínky, chceme, aby měli přístup k informacím, koordinujeme více než 75 nevládních organizací a dalších orgánů. Dále si přejeme mít inovativní programu pro integraci uprchlíků do společnosti. A toto vše bez podpory státu. Od počátku krize jsme se na, snažili nalézt prostředky. Hledali jsme skutečně všude a Atény to bylo první eh, řecké město, které dostalo prostředku z programu humanitární promoci OSN a UNHCR. Pak se to rozšířilo na celou zemi, což byl důležitý příspěvek pro to, abychom zvládli krizi. V rámci těchto programů se nám podařilo dodnes mít ve městě více než 300 bytů, kam jsme ubytovali více než 4 000 osob, ale existovaly i překážky, nebo legislativa s něčím takovým nepočítala. Eh, ty obecně a městské struktury nebyly schopny dobře absorbovat ty prostředky, takže to bylo obtížné a někdy to vedlo k eh, prodlevám až ve výši dvou měsíců těch programů, toho využívání. Pak jsme zřizovali ty centra eh, pro přijímání ze sociálního eh, fondu e EU. Pak jsme využívali program inovativních akcí a dále pilotní program pro podporu. V, té, v tomto rámci jsme získali více než 5 milionů eur, to byl program pro sociální integraci. Dostali jsme toto financování, protože tento program měl výhradně za cíl zaměřit se na města. Nyní budu hovořit o dvou velmi užitečných programech, které jsme zprávovali a připravovali. Proč to dělám? Jsem přesvědčen, že historie těchto programů je velice výmluvná pro to, co města zažívají s ohledem na financování. My jsme zřídili koordinační centrum pro 75 nevládních organizací a dalších služeb ve městě. Rovněž jsme zřídili monitorovací středisko pro uprchlické toky. To bylo pro nás velice nápomocné, a dostali jsme takto velice výmluvné situace eh, informace, co se týče eh, migrace a integrace. To jsou dva programy, které jsme velmi dobře vypracovali. Máme v nich eh, dobré návrhy, ale bohužel nakonec došlo k tomu, že v odpovědném ministerstvu byly velké byrokratické překážky a nedokázali jsme splnit podmínky pro další fungování. Ovšem, tyto programy byly i hned podpořeny humanitárními nadacemi a dnes patří k těm nejúspěšnějším programům, ale dokážete si představit, že e, soukromá podpora není na věky. Dámy a pánové, nebudu hovořit pouze o Atenách, o tom, co tam děláme, o našich problémech, ale dnes bych rád také hovořil o partnerství pro inkluzi začlenění migrantů a uprchlíků, což je důležité poselství. Vítáme podporu ze strany EU, přáli bychom si ještě účinnější a efektivnější spolupráci. To, o čem dnes hovoříme, je výsledkem dobré práce v rámci partnerství a také v rámci agenty EU v této oblasti během posledních dvou let. Cílem je, abychom mysleli na všechny, kteří se zapojili do této debaty a samozřejmě se to týká i dalšího víceletého finančního rámce 2017 až 20, tedy toho dalšího rámce 21-27. Nyní doporučení, o kterých hovoříme. To je zásadní. Třeba, abychom se nad tím zamysleli společně a aby se to projednalo na všech úrovních zprávy. Samozřejmě tím mám na mysli i členské státy s jakými problémy se potýkáme. Plánování pro poskytování prostředků je v rukou regionu a členských států. Města se do plánování zapojit nemohou a v některých členských státech nejsou ani místní a regionální orgány uznány jakožto partneři, které je možno podpořit prostředky. Proto je důležité, abychom evropskou pomoc zorganizovali tak, aby ji mohly využívat i regiony a obce a města. Je třeba mít dobrou spolupráci mezi regionálními a lokálními úřady, aby se veškerá pomoc dobře doplňovala také prostředky z ISF a AMIFu. Takto bychom mohli lépe pracovat a transparentněji zpravovat peníze. Problémy při plánování. Omezený přístup měst k prostředkům. Viděli jsme to na příkladu Aten. Města potřebují flexibilitu při absorpci evropských prostředků. To se jasně projevilo právě na uprchlické krizi v letech 2015 a 16. Ovšem my jsme to viděli také i e, při velkých přírodních a klimatických katastrofách. Máme zprávu Polis, tam hovoříme o jistých podmínkách Například jde o přímý přístup k penězím a fondům, jako například AMIF pro města. Důležité je, aby města měla také přístup k prostředkům, které není schopen absorbovat členský stát. Máme konkrétní doporučení pro to, aby se zřídila taková skupina pro pilotní případy a samozřejmě je důležitý i soukromý sektor a občanská společnost. My s nimi spolupracujeme. Evropská unie musí zohlednit tento nový vývoj, tento nový trend a vytvořit odpovídající nástroje pro financování. Ve zprávě také navrhujeme jisté, jistý mix, mix, takovou financial blending facility, například také pro malé a střední podniky, tak to by mohly být čerpány prostředky i za účasti Evropské investiční banky, která by poskytovala úvěry. Ale nechceme mít nějakou Evropu v různých rychlosti Chceme, aby se všichni mohli zapojit stejným způsobem, proto potřebujeme také technické programy pomoci, aby měli přístup penězům i malá města, která možná nemají tak dobré znalosti se zprávou evropských fondů. A to samé platí i pro nevládní organizace. Závěr z této důležité studie je tento. Nepotřebujeme pouze více peněz. Spíš jde o to, že potřebujeme ne více peněz, ale lepší, účinnější financování. Městská agenda by pro nás měla být novým parametrem koheze v Evropské unii. Menší města, ale také hlavní města vždy ukazovala, že mají možnost čelit veškerým všem velkým význam, odpovědným způsobem a také efektivně. A je v pořádku, že toto poselství nyní neseme dále že se šíří Evropou. Například tím mám na, mysli návrh prezidenta Macrona pro zřízení Evropského programu pro financování místních orgánů, které přijímají, místních samozprávních orgánů, které přijímají uprchlíky. Tam ještě musíme prohovořit ta procenta. Vidíme, že migrační toky jsou stále silnější a jsou zde i sekundární pohyby. Města čelí velkému tlaku a potřebujeme evropskou politiku pro primární přijímání, pro integraci, ale také pro financování. Děkuji vám mnohokrát. Thank you very much. Uh, Děkuji vám mnohokrát. Pane Kaminisi, a děkuji, nám, děkuji vám, že jste se snažil dodržet čas. Je to důležité, protože tady máme některé poslance, kteří budou muset odejít o něco dříve. Děkuji vám mnohokrát a teď dám a slovo panu Ledgerimu, výkonnému řediteli Frontexu. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane předsedo výboru Libe, pane předsedo Eh, výboru pro rozpočet paní předsedkyně se Evropskou agenturu pro pobřežní a pohraniční hlídku se úča- stráž pardon, se účastní tohoto zasedání. Můj příspěvek se samozřejmě bude soustředit na výdaje týkající se tématu ochrany hranic. Ale a přál bych si, také nejprve říci několik prvků k rozpočtu agentury Frontex a jak se vyvíjel po udělení nového mandátu, kdy jsme se stali agenturou pro ochranu vnějších. To bylo 320 milionů v roce 2017 a pro rok 2019 se počítá s rozpočtem 333 milionů eur a je samozřejmě celá řada okruhů eh, je v rozpočtu agentury, ale eh, znamenáno, že příjemci eh, výdajů, které platila agentura z velké většiny, jde do národních služeb či servisních oddělení členských států, které přispívají k vykonávání výdajů také na týmy a vybavení, eh, protože v současné době mm, vybavení agentury pro mise Eh, potřebujeme technické vybavení a či letadel. To dnes znamená skoro 45 milionů eur a pod, eh, pro rok 2018 se to zvýšilo na 44 milionů eur, 84 eh, pardon, milionů eur. A co se odhadují prostředky na 500 na 50 milionů eur. Máme tady rovněž financování agentury, ke které dochází i z různých zdrojů z rozpočtu Evropské unie a s výjimkou Spojeného království a Irska, které netvoří součást Schengenu. A eh, ale jsou tady i státy, kteří ne, které nejsou stá, členské státy Evropské unie, ale je to eh, Švédsko, Island, Liechtensteinsko a Norsko, eh, které jsou součástí šengenského prostoru. Nebo eh, programy pro technickou pomoc, východní partnerství na západním Balkáně a v současné době Afrik, Afrik to eh, je program, který podporuje naši spolupráci s africkým společenstvím a také naše partnerství na jíce, která tady zazněla, když hodnotíme efektivitu eh, výdajů a pro identifikování toho, jak se můžeme poučit pro lepší politiku do budoucnost, rád bych vás upozornil na dvě důležité, na dvě důležitá témata, které nám eh, brání získat větší hodnotu z těch peněz. To první, takzvaný silo, to je řízení hranic versus vnitřní interní bezpečnost. A rád bych tady zdůraznil, že nové financování řízení hranic, včetně vlastních subvencí agentury, mají dva hlavní účely související s hlavními aktivitami na vnějších hranicích, čili řízení migrace a zajištění vnitřní bezpečnosti, včetně boje proti organizovanému zločinu a prevenci terorismu. Jinými slovy, při investování do agentury a e, do na vnitrostátních e, pohraničních orgánů e, vlastně se chrání celá, celý šengenský prostor a nelze hodnotit výdaje pouze takže se budete dívat na tu funkci podporu v otázkách migrace. Já bych šel dokonce dále. Ta námořní dimenze Frontex se jmenuje Evropská agentura pro ochranu vnější hranice pobřeží. A samozřejmě máme nové mise Máme silnou spolupráci s jinými námořními aktéry, s agenturou na kontrolu rybolovu, na bezpečnost moří a společně jsme rozvinuli eh, akce a funkce pro kontrolu vnějších hranic, které přispívají také k řízení bezpečnosti na vnějších hranicích, ale dokonce přispívají i k dalším politikám. Eh, eh, a druhá záležitost, o které se tady chci zmínit, je agentura versus členské státy. Tradičně tady máme jaksi izolované eh, nástroje solidarity, tak jako je ISF a to se lišilo od eh, fundování nebo bylo odděleno od financování agentury. Je pochopitelné, že tady jsou dva různé legální nástroje pro podporu vnitrostátních příslušných orgánů, ale je třeba si uvědomit, eh, jak významné je vytvoření rovnováhy mezi financováním členských států a také agentury, když se jedná o ochranu a řízení hranic řízení hranic a aktivity na pobřeží jsou ve sdílené odpovědnosti Evropské unie, kterou reprezentuje tedy Frontex, ale také členských států. Vytvořili jsme prostřednictvím eh, příslušného nařízení o Evropském sboru na kontrolnějších hranic a pobřežní stráže eh, spolupráci a koordinaci s členskými státy. Máme tady také jiné příklady synergie. Eh, máme tady také strategickou analýzu, kterou provádí naše agentura, ta je součástí našeho nového mandátu, stejně tak jako strategie pro evropské řízení vnějších hranic a e, je třeba e, stanovovat priority, když se jedná o podporu z evropských zdrojů jdoucí do členských států. Čili máme tady nástroje pro strategický soulad pro všechny naše operační aktivity. A potom tady máme také programy na další rozvoj kooperity a kompatibility, eh, ke kterým agentura používá také vlastní eh, subvence. A potom tady máme kapacity pro řízení společné vnější hranice e, ISF, čili Fond pro vnitřní bezpečnost by měl sloužit alespoň teoreticky jako nástroj pro zabezpečení disponibility určitého typu ve, e, těžkého zařízení, jako jsou helikoptéry, plavidla a tak dále. A teď některé závěry, jak do budoucna. Já bych opravdu doporučoval, Ehm, na základě naší eh, zkušenosti z Frontexu, abychom měli eh, jaksi širší metodologii pro stanovení rozpočtu, abychom tady lépe rozlišovali, co je příspěvkem určitých jaksi více účelových fondů. Mohli to vyjádřit tímto způsobem tak, abychom mohli tady měli jasně technické, finanční záležitosti, rozřízení řízení rozpočtu a odpovědnost, ale na druhé straně, aby nám to umožnilo také informovat eh, těch, kteří rozhodují v politice o tom, co se uskutečnilo ještě nad rámec toho, co se odhlasovalo při eh, u té konkrétní rozpočtové položky eh, také když se podíváme na limitaci mezivládního modelu, tak zvaný Frontex Pool z personálu a vybavení zůstává spíše národní a e, je to tíž, je tudíž předmětem složitého procesu vyjednávání. Ani bývalý fond pro hranice, ani současný ISF nezvládá navýšení národních kapacit pro zabezpečení dostatečného technického vybavení pro operace Frontexu. Proto musíme učinit jeden krok dál a zajistit, eh, Mohl bych vás požádat, abyste eh, řekl poslední větu eh, s vlastními kapacitami, co se týče personálu a vybavení, což by lépe sloužilo ochraně evropských vnějších hranic. A to by se mělo stát skutečně hlavní kapacitou pro naše operační aktivity a naše zdroje v těch půlech by k tomu posloužily co nejlépe. A na závěr má vize do budoucnosti nebo mou doporučení do budoucnosti by bylo eh, budoucí nástroj finanční solidarity členských států, takzvaný IBM fond v rámci v příštím VFR, by poskytl lepší strukturování eh, pro řízení vnějších hranic a soustředil by se na inovaci a modernizaci. To je spíše střednědobý a dlouhodobý. A, a potom eh, subvence jdoucí do eh, ochrany vnějších hranic, zejména v případě mimořádných událostí a krizí, by mělo zabezpečit eh, rychlou reakci. Oba nástroje by měly být velice úzce koordinovány, zejména když se budou stanovovat programy financování aby také byly součástí odpovědného eh, programu agentury, která byla odsouhlasena hlavním řídícím gremiem. Děkuji. Já bych rád, eh, aby se celý panel dostal ke slovu, takže se omlouvám a eh, potom budou naše členové také mm, mít otázky, takže prosím maximálně 8 minut na řečníka. Takže je nyní další řečník. Eh, děkuji, děkuji za pozvání. krize z roku 2015, nebo která začala v roce 2015, eh, znamenala v mojí agentuře e EASO <clears throat> nárůst eh, mimořádných nouzových operací, což znamenalo vyslání stovek expertů a tlumočníků spolu se smutní výzva pro nás. My jsme především museli připustit, že jsme do té doby neměli vlastně žádné operativní aktivity, takže jsme s tím ani neměli zkušenosti neměli jsme ani administrativní ehm, strukturu, která by nám umožnila takové operace podporovat. Kromě toho agenturánské státy mohly dostat z AMIF, ale v důsledku nízké absorpční kapacity členských států byli jsme vyzváni k tomu, abychom zasáhli. A e, abychom mohli e, sehrát významnou roli, potřebovali jsme další prostředky a už v roce 2015 jsme dostali dodatečné především do Itálie a Řecka, kde byly využity na e, rozmístění terénních pracovníků, tlumočníků a podobně. A kromě toho bylo potřeba další financování na implementaci Eh, dalších rozhodnutí. Tam jsme také, náš rozpočet byl navýšen čtyřikrát, proto abychom mohli eh, reagovat na politické potřeby členských států a, a, a závazků členských států. A příspěvek EU do rozpočtu EASO ve skutečnosti se na, znásobil šestkrát od roku 2002 milionů eur, čili vidíte tady ten obrovský nárůst. A také hovoříme o kontextu, který dobře známe e, v souvislosti s Evropskou asilovou agenturou, která dostala nové úkoly, které zase vyžadují další financování. a je tady trvalá potřeba podpory pro země, které jsou pod tlakem, aby mohly řešit problematiku azylu. Tyto potřeby zřejmě budou existovat nadále i do budoucna, takže já bych tady zmínil určitá ponaučení z minulých let pro nás. Především schopnost mobilizovat, e, uvolnit prostředky rychle, hlavně pro evropské agentury, je eh, třeba zajistit a řešit. Dále jsme se poučili, že naše operativní výdaje jsou předvídatelné jen částečně. Ono je těžké předvídat, co mají potřeby, které se stále mění. Takže nemůžeme mít jednotný přístup pro všechny situace a na to jsem chtěl právě, to jsem chtěl zdůraznit. Co se týče financování AMIF, mohli by eh, využít podporu komise a institucí, eh, co se týče technického know-how. A co se týče evropských agentur a využití těchto prostředků podle našich zkušeností, to je jediné, o čem mohu mluvit, je, že pro agentury se tyto prostředky dají použít pro velmi... Jako nebudu tady obcházet to žád, hlavní téma, jako vím, že jsou oblasti, které můžeme zlepšit, jako třeba finanční uh, management a veřejné zakázky a například při, uh, v souvislosti s apelují na odložení EASO uh, o um, absolutoria z, uh, pro EASO za rok 2016 musíme přijmout uh, odpovídající kroky na základě taky rozhodnutí Evropského parlamentu. Očekáváme ještě vyšetřování z OLAFu a na základě... Či eh, hlavní boty, body. Krize nás zastihla nečekaně v EASO. Tehdy jsme neměli zkušenosti, snažili jsme se reagovat, jak nejlépe jsme mohli a myslím, že jsme opravdu Řecku a Itálii poskytli přidanou hodnotu Eh, uděláme si doma pořádek a, a bude potřeba nadále podporovat země, které jsou v té první linii. Děkuji vám. A nyní předám slovo dalšímu panelistovi, což je Josefine Elibe. Uh, thank you very much. Um... Děkuji. za pozvání. Já tady hovořím ve jméno představené agentury. Máme tady, eh, sjednocujeme 95 nevládních organizací, a eh, které se zaobírají pomocí pro žadatele o azyl a migranty. Eh, já se zveřejnili v lednu roku 2008 Omlouvám se, 2018 eh, na začátku tohoto roku opravuje se řečnice a také se Eh, jsme se vztahovali na eh, údaje od členů EKRE, e, kteří byli nám financem souvisí se SIASem, e eh, což je priorita v otázkách azylu. Další je prioritou je integrace, potom další prioritou je politika navracení a takhle zvýšení sdílení odpovědnosti mezi členskými státy. Co se týče o čem jsem se zmínila, eh, tady to je začátek uvolňování prostředků a MIFu k národ, do národních programů a 2012, eh, kdy největší příspěvky šly do Spojeného království Itálie, Francie, Řecka, Španělska. A samozřejmě teď vidím 2017, když se podíváte na další slide, tak tady vidíte proporcionalitu, jak ta, a ta, to je pomoc pro mimořádné události a vidíte, že například Maďarsko, Itálie, Bulharsko pomoc v mimořádných událostech. To bylo jedno z největších příspěv, který by měl zohlednit nejnovější údaje Eurostatu eh, se zahrnutím počtu žadatelů o azyl. A také, že členské státy jsou požádány, aby 20 financí eh, dávali do azylu a 20 do království platí, dávají hodně prostředků do politiky navracení mm, a máme tady teď nižší prostředky, které šly na eh, tou tady mezeru mezi alokacemi a skutečnými výdaji a důležité je, aby pro příští VFR VFR a MIF měl alespoň pár, by byly z něhož by měly být alokovány příslušné prostředky. A když se teď vrátíme k výdajům od rozdělování prostředků, tak opět bych řekla státu a tady vidíte, jakým způsobem byl AMIF implementován a Evropská komise už říkala, že tady docházelo k určitému spoždění údaje, které jsme měli k dispozici ze září roku 2017. A na základě našeho právním základě AMIFu, kde je stanovena povinnost aktualizovat tato čísla, je třeba sledovat také zásí eh, o implementaci, eh, tak jsme rozvinuli takový dotazník, který jsme zaslali všem vnitrostátním osvědčené postupy v členských států. Ale jedna věc, na kterou chci upozornit, která je nesmírně zajímavá, to je hodnota komplementarity a přidané, ale byly využívány jako mm, samostatné, mm, samostatný zdroj prostředků a to je důležité potom diskutovat o tom, co to vlastně komplementárita Děkuji vám za komplexní zprávu a nyní předám slovo dalšímu panelistovi, což je paní Lien Curti eh, z akademické sítě Odiseus. Prosím, paní Surdi, máte slovo. Děkuji za pozvání. Chápu to tak, že jsem poslední panelistka, takže se budu snažit být stručná a držet se věci. Jestliže je tu jedno takové obecné poselství, co se týče reformování financování, eh, je eh, přejít od eh, systému řízené. Tato instituce podpořila ve své březnové rezoluci v rámci víceletého finančního rámce. Evropská komise v nedávném návrhu evropského rozpočtu i vysoká skupina na vysoké úrovni pro vlastní zdroje uznává, že e, u řízení azylu a ochrany znamená, že všechny členské státy mají užitek z toho, co e, členské země e, dělají na vnější hranici také s pomocí evropských prostředků a aplikují tím azylové aky, zpracovávají žádosti o azyl, integrují, identifikují žadatelé a příjemce. Státy eh, využívaly především ta mimořádná a nouzová opatření v rámci té takzvané migrační krize a získali prostředky z tohoto mimořádného financování ehm, a prostředky z AMIF a IMSF financované v letech 2016 až 17 odhalují, jak si znamenají, že Itálie, Řecko, eh, Německo, Francie, že existuje velká potřeba eh, na eh, navýšení evropských kapacit v této oblasti a to se netýká jenom některých členských států. Tyto zvýšené mm, potřeby vyplývají ze zvýšených výzev, které budou zřejmě pokračovat do budoucna růstu podpory prostřednictvím evropských agentur, ale toto také souvisí s tou mimořádnou podporou, nouzovou podporou a e, takto jsou nadále formálně nazývány, přestože v členských zemích, jako je třeba Řecko nebo Itálie, tyto agentury e, byly trvalé a několik e, specifických kanálů, které nejsou specializované pro e, Eh, migraci byly využity a to má své meze. Lze to využít pouze pro nefinanční zdroje, jako třeba nákup zařízení Eh, a také eh, ty, a to má své meze, lze to využít pouze pro nefinanční zdroje, jako třeba nákup eh, zařízení a také vychází z dobrovolných příspěvků členských států, takže ta reakce na potřeby byla poměrně hm, jaksi jenom částečná. Aktivovány na podporu členských států, které byly pod tlakem migračních vln, především Řecka. To je další mimořádný nástroj, který má tříletou eh, mm, aktivační periodu, končí v roce 2019 a v tomto roce už poskytnosti eh, potravinové podpory, nepodporo, nepotravinové pomoci, přístřežků a tak dále, eh, s, například se zapojením ční regionální úroveň. Existující zkušenosti třeba se dají využít ze strukturálních fondů. Eh, spravedlivá regionální úroveň. Eh, existující zkušenosti třeba se dají využít eh, ze strukturálních fondů. Spravedlivá dělba by se taky zlepšila zjednodušením administrace fondů a systém řízení a kontroly, které mají členské státy vytvářet, jsou, jsou složité a náročné na lidské zdroje mm, a absorbují vlastně také e, peníze, takže evropské prostředky stojí peníze. A e, je tu celá řada e, položek, které navrhuje komise, které představují správný krok správným směrem a měli bychom nicméně je volit správně. Konečně, co se týče alokace prostředků pro agentury, jak už říkal mm, ředitel Frontexu, jakož i komplementárnost při financování nástrojů, jako jsou třeba strukturální fondy, měly by eh, odpovídat synergiím a, a eh, ty politiky by měly být skloubené eh, tak, aby se ty mimořádné nástroje se spíš zaměřovaly na, ehm, nebo se převáděly spíš na ty permanentní, permanentní eh, aspekty politiky soudržnosti. Děkuji. Děkuji, madam, děkuji našim pěti referentům. Vy jste byla jedním z nich eh, vy jste nám vypadali, eh, říkali o tom, jak vypadá situace v terénu, jak vypadá skutečné eh, používání peněz, které my tady zprostředkováváme v parlamentu. Já tedy eh, na francouzsko-italské hranici a tam jsem společně se, se svým italským kolegou panem Jotim setkal s místním zastupiteli z Francie a Itálie a oni měli pocit, že Evropy, které lépe jak si začlení právě ty místní aktéry do našich politik. Eh, samozřejmě jsou se, to, že tedy Dublin nebyl respektován, eh, vede k tomu, že lidi mají pocit, že migranti i nadále procházejí Francii a situace. A nyní dám, nebo to, co řekl pan generální ředitel Frontexu, já se vás ptám, když vy tam máte ty, ty, ten personál, mají uniformu Frontexu Evropské unie, je Evropská unie viditelná na, na své vnější hranici? My se snažíme, aby byla unie viditelná, což znamená, že ti naši důstojníci, kteří se podílí na operacích, pak také mají naši, naši personál mají vestu, kde mají také určitou uh, Mm, viditelnost tady Unie a co se týče těch plavidel, těch technických, to je, jsou ta nejnákladnější technická za, vybavení, zařízení. Tam máme jisté technické a někdy právní problémy, ale já tady někdy musím poněkud tlačit členské státy k tomu, se zapojili správně, některé eh, členské státy se zapojily, ale tam a ne, tedy všichni jsou ochotní tam mít tu evropskou vlajku, někdy mají vlastní. Ale je důležité, aby Evropa byla viditelná v akcích, které provádí. A nyní paní Šojdrová. Děkuji mnohokrát za slovo, pane předsedo. Já budu hovořit česky, já se omlouvám. S, eh, Eh, nyní hovořit tedy česky a chci poděkovat panu starostovi z aten za jeho návštěvu. já jsem byla v aténách před třemi týdny a Eh, v, eh, tedy v eh, táboře Eleonas a byla jsem také na ostrově Lesbos v hotspotu Moria a Karatepe. Musím ocenit práci těch, kteří se o uprchlíky v těchto táborech starají a myslím, že tam jsou ty prostředky Evropské unie jasně viditelné. Navštívili jsme také centrálu Frontex, a tady mám tedy dotaz na zástupce Frontexu. Vy jste se zmínil o tom, a my víme, že bude personálně se Frontex rozšiřovat. Já bych se chtěla zeptat, zda tedy pracovníci Frontexu budou nadále spíše úředníci anebo to budou skutečně policisté a e, pracovníci kteří dokáží chránit e, hranice to je tedy moje otázka čili jaká bude jejich, jejich specializace e, a ještě na závěr jednou bych chtěla říct že právě řecko v současné chvíli čelí zvýšené zvýšenému tlaku migrace z Turecka eh, na ostrovy, ale také na ehm, té ehm, hranici mezi Řeckem a Tureckem, na té eh, hranici pevninské, tak vlastně ehm, není dostatečně ta hranice chráněna. Tady opravdu se zvýšil eh, příliv uprchlíků tak, že některé hotspoty nejsou schopné už další uprchlíky přijímat. Takže je to velký nápor eh, pro tu ochranu pobřežní a pohraniční stráž. V každém případě vám za vaši práci chci poděkovat a myslím, že Evropská unie tady je viditelná a s těmi pracovníky, s kterými jsem já hovořila, tak eh, ti vyjadřovali ocenění těm eh, finančním prostředkům. Spíše, kde se jsem cítila určitou slabinu, byla pomalejší práce ze strany vlády, řecké vlády, která by měla více pomáhat. Děkuji. Thank you very much and, uh, uh Děkuji mnohokrát, paní Verže. To škoda, že náš kolega Artui odešel neboť co se týče Schengenu, já bych rád řekl, že pokud ty vnitřní hranice byly znovu zavedeny mezi Francií a Itál. A druhá věc. Ano, máme problém s viditelností věcí, které jsou financovány Evropskou unii. Podle mě ta otázka je tato celé, všechny nebo fondy eh, ty prostředky se vyvrácí státům a ty si s nimi pak v podstatě dělají, co chtějí. A ne úplně, co chtějí, ale nemůžeme nutně říci, že je tam jasně vidět, že to jsou evropské peníze. Dávám příklad. Já jsem byla několikrát v Kalé a tam jsem se setkala eh, s prefektem místním a on mi řekl, a ty, ty, ta, my jsme tam odjeli v rámci mise Libe, a on nám řekl, či se nás zeptal, proč Evropská unie nepomáhá Francii právě. Já si myslím, že tady byly určité problémy, co se týče alokace a aplikace. A e, e, to bych se rád dověděl něco více od pana Legerio z Frontexu. V současné době e, se díváme na ten plán pro distribuci prostředků dojde tedy v rámci eh, rozpočtové položky v příštím VFR k velkému navýšení prostředku. A to znamená alokaci, tak tento návrh, že je zapotřebí 10 tisíc zaměstnanů, anebo jestli to je prostě jenom nějaký počet, který mm, vznikl někde jinde a jiným způsobem a jak rozdělení eh, vašich zaměstnanců, vašeho personálu eh, se potom propukne jiná krize, tak oni budou na nesprávném místě a nebudou schopni eh, se pohybovat a možná, že budou jenom tak posedávat a kouřit, ať už kouřit cokoliv, nebo budou něco popíjet a to asi nebude moc užitečné, protože už tady nebude existovat ta flexibilita pohybovat s lidmi. Víra správným směrem. Děkuji mnohokrát, paní Hovarde. A i já bych se ráda na něco zeptala. Mám vlastně jednu otázku. Co se týče údajů o implementaci do práv pro migranty a žadatele o azyl není k dispozici a jenom to, co je k dispozici, Eh, tak prokazuje, že je to velice pomalé. Proč Evropská komise nezavedla nějaký mechanismus podávání eh, zpráv pro spolulegislativce, aby eh, to, aby tu aktuální situaci zohlednili v rozpočtovém postupu. A teď bych se ráda zeptala pana Mindra a pana Lagariho z Frontexu, jestli Mm, byste rádi zareagovali na všechny otázky, které zde zazněly? Yes, please. <laughs> Äh, já začnu k tomu, co řekla paní Gressle. Mne je nejdříve ta možnost, aby i města si mohly sami žádat o peníze z evropských fondů. U AMIFu to je možné, ale mu jde to prostřednictvím národních orgánů, takovou oklikou. Tedy existují země, kde národní orgány, ty odpovědné orgány, které národně spravují AMIF, skutečně spolupracují s městy a poskytují jim prostředky. Jiné členské státy to dělají méně, ale prostřednictvím této okliky to možné je, ale naší snahou je, aby v příštích fondech jsme toto přání eh, spolu zohlednili, že tedy, aby města si mohla sama žádat. To také souvisí s tím, kdo pak bude kontrolovat tento tok peněz. A my máme omezené prostředky a proto nemůžeme eh, zase provádět audit každého jednotlivého příjemce. Co se týče UNHCR, Ti jsou i na těch ostrovech, jsou tam přítomní. Nemohu vám tady to rozvádět do detailů o každou smlouvu, kterou mám, ale, máme, ale UNHCR nám pomáhá posílit eh, přijímací kapacity a vůbec je dávat k dispozici. A to největší slouma, kterou máme, ta se týká ne ostrovů, ale právě kontinentálního Řecka, kde existuje velká potřeba zřízení těch táborů a pomoci eh, uprchlíkům, kteří přicházejí. Eh, rozdělení prostředků, ten klíč byl stanoven v zákoně z roku 2013. Spíš nejde o to, jak to počítáme, tam nejde asi o, o počet lidí, kteří si zažádají o azyl, kteří mají být integrováni, kteří mají být navráceni, ale spíše se soustředujeme na tu periodu, která byla tam stanovena a ta, ta je ten problém tedy vždy se to týká statistických cíle z roku 2010 a 2011 a ta, jsou, ta čísla jsou dnes naprosto jiná než dnes. Pro nás je to důležitá lekce, my jsme se z toho poučili, takže to zohledníme při přípravě dalších fondů a toho nového návrhu legislativy, který předložíme radě a parlamentu. E, jde tedy o to, aby ta perioda, to období, na, jakém za, na jeho základě se vypočítává ten distribuční klíč, aby to eh, období bylo flexibilní, aby se vždy přizpůsobilo aktuálnímu vývoji. A tady eh, hodláme eh, zavést nějaké technické přizpůsobení, protože v této věci zaznívala velká kritika a nám jde také o to, abychom to vylepšili. Další otázka. EMAS. EMAS vidíme tak, že to není E, starý nástroj, ale zároveň je třeba říci, že některé programy, zejména řecký program, již jsou celé rozplánovány, e, abych tak řekl, kompletně zarezervovány. E, tedy EMAS není pouze nouzovým či mimořádným opatřením, ale velice často také doplňkovým opatřením, kde se snažíme zajistit, že nové úkoly, které e, přicházejí různým členským státům, Mm, mohly být spolufinancovány. A hlavním cílem proto je pro nás je, abychom eh, se jaksi přenastavili na strukturální podporu. To je pro nás velice zásadní otázka transparentnosti. Já jsem to slyšela, je to zjevně něco, co musíme vylepšit. Není to jednoduché, Eh, mít aktuální informace od členských států, to přiznávám, ale každý rok je, existuje rozhodnutí komise, které je transparentní o tom, kolik my platíme členským státům po té, co oni nám předložili eh, za každý rozpočtový rok komplexní účetní dokumentaci. Toto rozhodnutí se přijímá každý rok koncem května či začátkem června a máme tam veškeré, či veškerá číslo penězí, které vyplácíme členským státům. takže je to jako eh, relativně komplikované, ale je to výpočetní úkol, který samozřejmě můžeme zvládat, ale je vnější hranici. Teď s navýšením zaměstnanců já jsem alokoval více prostředků, bych tak řekl, business model. To znamená, že my využíváme eh, pohraničníky z členských zemí, v podstatě vyčerpalo národní kapacity. My jsme z 2015 nastoupil do funkce, tak jsme v průměru byli schopni rozmístit v terénu 350 důstojníků. Teď, jak tady mluvíme, to taky vysvětlovali ostatní zástupci tady v panelu. Musíme přemýšlet o tom konceptu, kdy už se nejedná centrální jednotku, kterou by eh, hostil nebo přijímal Frontex. Je to součást Eh, řízení ostrahy jsou opilí nebo líní a podobně, mohu všechny ujistit, že si pamatuju čtyři případy opilých důstojníků a ti byli okamžitě jednoduché. Takže někdy se musí řešit problémy v terénu, no ale když máte v terénu 1500 lidí, tak prostě nemůžete znát každého osobně, jakékoliv odchylky od žádného chování. Děkuji za vaše dodatečné vystoupení, velice zajímavé. A nyní zahájíme druhý panel. Znudám. Děkuji. Nyní se budeme věnovat implementaci peněz eh, detailnění. A jsem velice ráda, že je mezi námi paní Lamarck, členka Evropského účetního dvora, která k této věci vypracovala, byla odpovědná za vypracování zvláštní zprávy. A jsem ráda, že je zde mezi námi je, že k nám tomu něco řekne a prosím mi, aby nehovořila déle než 10 minut. Prosím, paní Lamark, děkuji, vážená paní předsedkyně. Evropská unie eh, v kontextu migrační krize několikrát čelila velice navíhadným situacím a problémům eh, neobvyklé závažnosti. Evropská unie navýšila finanční obárky v mnoha oblastech a pro různé agentury, vytvořila nové finanční nástroje, vytvořila akce velice zaměřené jako ty hotspoty a zmobilizovala evropské a národní aktéry. Účetní dvůr s ohledem na důležitost této záležitosti e, řekl, že migrace a azyl bude jednou z priorit pro kontrolování a od roku 2016 jsme měli více než desítku různých prací, které se týkaly otázkou migrace a azylu a komplexních témat, jako je například vnější dimenze migrace. V výroční zprávě o provádění rozpočtu 2016 jsme poprvé začlenili kapitolu, která se týká VFR3, bezpečnost a občanství. Také jsme vypracovali několik zvláštních zpráv v roce 2017 o hotspotech v Itálii a v Řecku. Pak máme tři zvláštní zprávy, které připravujeme. Jedna se týká facility pro turické uprchlíky, pak eh, svěřenické formy, fondy v Africe, ty budou hotovy koncem roku 2018 a také na žádost výboru LIBE připravujeme zpráci o informačním systému které bychom mohli aplikovat v rámci hraničních kontrol a toto bude zveřejněno asi v dubnu 2019. Zítra zveřejníme informační dokument, které se týká integrace migrantů. Tam se zaměříme zejména na používání fondu AMIF, o kterém se dnes hovořilo. Dále každý rok vytváříme zprávy o jednotlivých agenturách, jaké jsou závěry všech těchto prací. E, ve zvláštní zprávě o hotspotech zmiňujeme pozitivní dopad e, těchto operací v Itálii a v Řecku navzdory toho, že je to relativně zdlouhavé a že tady jsou jisté slabiny, které se týkají zejména nedoprovázených eh, nezletilých osob. Hotspoty zlepšily řízení migračních toků v Řecku a v Itálii, které jsou v prv, jak na té první linii příchodu imigrantů. Také dovolili zvýšit přijímací kapacity, zlepšit procesy registrace a také posílit koordinaci pomoci. Ovšem, Nárůst prostředku je stále důležitý. Ty potřeby jsou jak kvantitativní, tak kvalitativní. Účetní dvůr tedy doporučuje Řecku, aby navýšil přijímací kapacity, aby zlepšilo eh, ubytovací infrastrukturu a také eh, vyřizování žádosti o azyl ve spolupráci s EASem, dále zlepšit vzdělávání migrantů. Itálie tady by měla zvýšit počet hotspotů, jak to bylo původně plánováno, zlepšit přijímání nezletilých osob bez doprovodu, dále by měli navýšit počet odborníků a pak by se měli poučit z dosavadního vývoje. Co se týče našich eh, poznatků, a my už to říkáme další dobu, komplexnost financování je problém a také problém přesně vědět, co na co se vydalo, na jakou akci a to protože tady relativně velký počet těch fondů. Máme tady nejenom AMIF a FSI, ale další, například po eh, celou řadu dalších FEDER, Erasmus, iniciativu pro zaměstnanost mladých a další. V naší zprávě o rozpočtu 2016 konstatujeme, že komise nezdělila totální částku těch peněz, které byly zmobilizovány proto, aby se poskytla pomoc uprchlické a migrantské krizi v roce 2016, a to jak zahraniční a vnitřní dimenze a dále, že je důležité. Tož doporučujeme, aby se zavedla specifická struktura poskytování informací proto, abychom věděli, jak se fondy používaly. Pak je zde otázka nomenklatury OECD. Tady máme také vztah mezi migrací a rozvojem. Také vidíme, že, že mechanismy financování jsou velice komplexní. Je to celý soubor mechanismů, který tak nějak jak si se dodává do rozpočtu Evropské unie. A to je něco, co omezuje transparentnost a možnost kontroly. Často také vidíme, že platby, které byly učiněny z toho hlavního fondu, což je AMIF, nejsou financováním z jiných zdrojů, z jiných oblastí VFR. Co se týče AMIFu, členské státy, tam tedy vidíme, nebo pozorujeme v členských státech, že není možné jasně odlišovat zálohy a skutečně realizované platby. Dále vidíme, že některé praktiky řízení agentur nejsou zcela v pořádku. Frontex zohlednil naše námitky, ty se týkaly například používání subvencí, dále zadávání veřejných zakázek je důležitější, aby ty poskytovalé služeby byly levnější a lépe přizpůsobené, například menší plavidla, která nejsou tak drahá, eh, by se měla spíše využívat než vojenská plavidla, která dodávají členské státy. Dále evoluce ex post je rovněž důležitá. Tady je třeba hledět na efektivnost operací a to jak na úrovni komisi, co se týče akcí Frontexu Hotpotu, dále tak v členských státech, které používají e, různé rozdílné indikátory pro integraci migrantů a také třeba dělat evoluci ex post e, koordinaci mezi členskými státy a Evropskou unii, co se týká například e, vztahu mezi členskými státy a Frontexem při řešení otázky nelegálních migrantů globálního hlediska se dokázala Unie adaptovat na krizi, dokázala tedy přijímat imigranty v situaci, která byla naléhavá, ale byla tady jistá pomalost a nebyla tady skutečná kvalitativní a kvantitativní reakce na veškeré potřeby. Ty postupy jsou stále ještě příliš dlouhavé, mladiství bez doprovodu nemají dobrou podporu a je jasné, že flexibilita při používání fondů je dobrá pro to, abychom mohli zvládat takovéto naléhavé situace. Ovšem, tato flexibilita bohužel jde na úrok persistence těch eh, fondů, které řídí komise, a to je tedy přílišná komplexnost, nedostatečná transparentnost používání fondů a někdy tady přichází, dochází určitému znásobování, které není vhodné a není jasné tedy, jak ty peníze byly použity, kontroly jsou nedostatečné a parlament nemá dostatek informací. Tady třeba by se celé e, ten proces zracionalizoval, abychom tedy měli větší transparentnost, zejména také v tom hodnocení, tak to zlepšíme účinnost a efektivnost migračních politik Evropské unie. Děkuji vám. Lamarck. Vám mnohokrát paní Lamarck a já teď slovo. Krásné odpoledne. Já tady eh, zastupuji bruselskou kanceláři UNHCR. Chci velice poděkovat všem třem výborům za pozvání na tuto konferenci. UNHCR je mezinárodním pozorovatelem, je eh, zúčastněnou stranou a je také příjemcem fondu, ať už je to v eh, financování mimořádných záležitostí nebo přímých přímého financování. Máme s tím tedy určitou zkušenost a já se pokusím soustředit se na některé body. Některé z nich už tady zazněly, ale já se k ním vrátím vzhledem k efektivitě. Dovolíte-li, ráda bych upozornila na ty hlavní zásady při používání peněz a začnu mm, vlastně e, tím, čím uzavřela moje kolegyně Leclerc svůj projev hovořila o zásadách vytváření adicionality a přidané hodnoty. A to je významné, co se týče vytváření evropského rozpočtu, se to o tom dlouho diskutovalo, bude se o tom diskutovat i v rámci diskusí o příští VFR, ale v otázkách migrace a azylu to hraje nesmírnou roli, a je třeba je dále vyjasňovat. Říkám to proto, že v kontextu sdílené odpovědnosti a sdíleného řízení Eh, ty peníze jako by se vypařily do národních rozpočtů a často je obtížné eh, eh, prostě podívat se na to, zda se náhodou z evropských peněz nestaly dostat dodatečné prostředky do vnitrostátního rozpočtu otázky azylu a migrace. Toliko úvodem. Také bych ráda řekla, že efektivnost nemůže existovat bez legitimity. Eh, mám čím na mysli legitimitu eh, v používání evropských prostředků pro evropské politiky, které musí být založeny na ochraně lidských práv. To je také základ pro tu efektivitu, eh, když zvolíme holistický přístup. A teď bych eh, ráda hovořil konkrétně zejména k AMIFu. Řada z vás upozornila na, lepší, na nutnost lepšího programování, na eh, aktualizaci dat pro rozpočtový cyklus. To je nesmírně důležité. Eh, je třeba, aby tady byl, docházelo k jaksi k modifikaci, k přizpůsobování na základě aktuální situace. Ještě tady nezaznělo, že členské státy by měly co možná nejvíce delegovat v rámci administrativy řízení těchto peněz směrem k expertním orgánům a neměli by nechat tyto peníze prostě v ruce, co já vím, ministra financí. K tomu velice často dochází, ale tady je skutečně důležité, aby se ty peníze dostaly k těm, kteří vědí, eh, komu ty peníze dát. A co, jsou tady tak, je tady také určité spoždění při financování nového cyklu. Už bylo poukázáno na to, že často není možné vyhnout se spoždění či zpomalení, ale je zcela zásadní, aby ty peníze skutečně šly na ty akce v terénu do té první linie. A pak bych se ráda vyjádřila k tomu, co už tady zaznělo několikrát, a sice potřeba více informací, vystopovatelnosti a transparentnosti, eh, abychom věděli, kde se ty peníze používaly, jak, ale nejenom proto, abychom věděli jenom tak čistě, kam ty peníze šly, ale abychom se mohli také poučit, protože rok 2019 Eh, to už eh, uplynou dva a půl roku vlastně a my teď ještě vůbec nemáme zprávu eh, za to, co se událo v, až do poloviny období a potřebujeme zjišťovat lepší informace o způsobu implementace a lepší monitoring ze strany příslušných orgánů a komise. A teď bych ráda upozornila na něco velice významného v souvislosti s AMIFem a souvisí to také s Fondem soudržnosti. Jedná se o zásadu partnerství. E, to je zakotveno v základu AMIFu všechny zúčastněné strany. Do toho patří občanské společnosti, jako jsou starostové, mezinárodní aktéři a sociální aktéři. A musí to být povinné stejně tak, jako je to pro fond soudržnosti, protože to bude takový mechanismus, kde se bude monitorovat implementace a kde eventuálně by se mělo reagovat na mimořádné události. A to by zvýšilo efektivitu. Už teď v AMIFu to bylo implementováno na nejrůznějších úrovních a v některých členských státech byly orgány a nebo prostě zaškrtli, že eh, respektují tuto zásadu implementace a že budou dávat k dispozici aktuální informace v rámci rozpočtového cyklu. Také chci upozornit na to škrtnutí toho červené, té červené pásky. My jsme vícekrát upozornili komisi na to, že je zapotřebí mít specifické dovednosti pro řízení evropských peněz. Abyste měli tyto evropské dovednosti, musíte ty evropské peníze eh, prostě investovat, přidělovat, abyste získali zkušenosti a tyto dovednosti. Takže evropské peníze jsou obtížné peníze. Eh, ale vzhledem k eh, tomu, že chceme získat efektivitu, je třeba, aby ty peníze šly do příslušných regionů a míst. To už tady také zaznělo, ale nedochází-li k minimálnímu sdílení eh, tak není dostatečná flexibilita, ale lidé v terénu musí být vybaveni těmi prostředky a těmi nástroji, aby mohli pomáhat občanům přímo na místě. A poslední bod, DG Home a, a MIF fond a vnější dimenze, to znamená pracování mimo Evropskou unii, protože tady je, to je také jedna možnost v rámci AMIFu a koordinace uh, jakým způsobem by nemělo docházet k překrývání, aby jedni nedělali to tež, co dělají druzí. Bych ráda uzavřela dvěmi otázkami. Všichni vzlížíme k budoucímu VFR. Nejenom AMIF, ale také AMF, protože integrace se rozvíjí a AMIF přijde do Evropského fondu soudržnosti, sociálního fondu a regionálního fondu. A tady mám dvě otázky. My jsme v návrhu komise viděli, že fondy soudržnosti budou seškrtány o minimálně 7 A moje otázka je, eh, jak to tedy mají udělat, aby dělali víc s méně penězi v rámci integrace. My víme, jaká priorita je to pro Evropskou unii. To je teda jedna otázka eh, na ty, kteří rozhodují ale nesmí se na to zapomenout. V AMIFu je 20 povinných výdajů na projekty zaměřených na integrační politiku do budoucnosti. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji mnohokrát za přednešeno, myslím, ve velmi rychlém tempu, ale tlumočníci to zvládali velice dobře. Nyní bych dala slovo paní Roze Rulty, která je výzkumníci na SEPSu. A pro... Děkuji za to, že jste nás pozvali. Já tady zastupuji nezávislý think tank, jsem výzkumnicí v oblastech programu CEPS, čili migrace a bezpečí a my jsme nazbírali celou řadu studií, některé z nich se soustředily na externí aspekty financování migrace prostřednictvím svěřeneckých fondů, což bylo pozitivně přijato jak výborem pro rozpočet, tak pro kontrolu rozpočtu. A když jsme byli přizváni dnes, abychom pracovali na interních našich aspektech týkající se financování migrace, přemýšleli jsme skutečně o to, jak je, jaké je současné ohrožení eh, vzhledem k těm studiím, které jsme zpracovali, které jsme poskytovali Evropskému parlamentu týkající se legální migrace, eh, zásad právního státu, Schengenu a dalších záležitostí. A mm, my jsme se dívali na to, jak bychom se mohli poučit z toho a domníváme se, že jednou z klíčových záležitostí je role občanské společnosti do migrace ale ten vztah mezi financováním občanskou společností není tak přímý a mohl by být nahlížen jako komplikovaný. Okay jak se na to běžně v zaručování za dodržování lidských a základních práv a ve světle lepší regulace a smluv efektivnost znamená také soustředit se na základní práva a na to už opozornili. E, také e, v posílení role nevládních organizací, které by posilovaly mezinárodní standardy, které jsou zakotveny e, v šengenském hraničním kodexu a ve společném evropském asilovém systému. jak jsme se poučili z práce v terénu? E, my jsme vypracovali další studii, která se jmenuje antisma, politiky proti převaděčství a tady vidíte, e, jak zástupci občanské tak jistí v tom, co dělají. Čili jedno z toho, čím jsme se poučili, bylo, že financování je koncipováno eh, s tím, že se počítá s tím, že eh, státy eh, budou respektovat nezávislost zástupců občanské společnosti a zásady právního státu, jako je migrace a řízení a azylu a integrace prioritou v je bezpečnost. A my se ptáme, bezpečnost pro koho? E, protože aktéři občanské společnosti se necítí tak bezpeční, kteří poskytují služby jaksi nelegálním migrantům. E, máme tady zastrašování, podezřívání, někdy ke dochází ke kriminalizaci. Byli jsme toho svědky v určitých případech proti těm záchranným služby. Není to hypotetický případ, že je třeba tu prioritu namířit na přístup k bezpečnosti, ale to může vést k situacím, kde eh, fondu nebo z fondu pro soudržnost. Ti, kteří využívají financování Evropské my jsme se poučili, že celé to je spíš nástroj, aby je umlčeli, když kritizují nějakou veřejnou zprávu. To se týká zejména veřejného financování. Eh, týká se to těch nevládních organizací, které monitorují lidská práva. Oni se obávají, že přijdou od kontakt se svými klienty, například v kontextu eh, Veřejné financování se někdy využívá také pro limitování oblasti, čili kdo eh, má peníze dostávat a kdo není způsobilý pro příjem peněz. A tady většinou členské státy rozhodují o tom, zda ano či ne občané a města. Tady vidíme, jak jakým způsobem financování způsobuje vlastně obavy Hlavně je to v Itálii, méně v Maďarsku, ale tam mají jiné obavy, které mají vyšší prioritu, ale často je vládních organizací. Někdy se žádali, aby poskytli dokumenty o těch osobách, kterým pomáhají. uznáváme pozitivní iniciativy, je skutečně důležitou iniciativou ten nástroj pro evropské hodnoty a Tady je třeba zdůraznit zejména ty akce v oblasti migrace a mobility. Dalším významným fondem je fondem pro řešení sporů, je to tedy sporů, je to eh, je třeba také zohlednit kondicionalitu v budoucím VFR, ovšem to by mělo být úzce propojeno skutečně s dodržením by mělo být, jak se to mělo zmizet, mělo by se jasně stanovit, kdo dělá co. Zdroje můžou být rozdílné. Stát politickou prioritou tato aktivita by měla být také kondicionální, co se týče výjimky aktérů poskytujících humanitární pomoc těm, kteří se snaží bránit lidskou důstojnost, poskytování příbytku, jídla a tak dále a také považujeme za důležité vytvořit něco jako permanentní observatoř pro monitorování interpotřebí také eh, více možností pro občanské společnosti, aby mohly eh, také podávat stížnosti a aby mohly podávat takové takzvané stínové zprávy. Děkuji vám mnohokrát. <clears throat> Děkuji vám, vedoucí Mezinárodní organizace pro migraci, aby si vzala slovo na pět minut. Prosím. Thank you very much. Děkuji vám, paní předsedající, děkuji za pozvání a také blahopřeji parlamentu za svolání Agentura OSN pro migraci sleduje tato jednání o víceletém finanční o, o lidských práv e, obecně. A e, Evropská unie e, přijala tu takzvanou a migrační agendu po, po takzvané migrační krizi a když se na to podíváme a, a migrace obecně se posunula, ale vidíme, že ty ze čtyř pilířů máme tři hlavní pilíře, kdy se sloučily cesty pro žadatele a pro, o azyl s, legál, s cestami pro legální migraci by měl se změnit na trend využívání migrace. Já jsem četla jeden z dokumentů Komise o migraci, kde je řečeno, že dlouhodobý rozpočet, což je víceletý finanční, má eh, Unie nějakou dlouhodobou migrační strategii, pak ten rozpočet by měl tomu odpovídat. Takže jak by taková strategie měla vypadat? EU a členské země udělali aby to odpovídalo ambicím, které mají. To se týká nových modelů spolupráce a skutečného partnerství, které by se mělo vytvořit. A týká se to zemí, se kterými Unie spolupracuje. Ale o vzájemně prospěšné řízení migrace. Dále je třeba vycházet z komplexní užitečné politiky migrace, třeba definovat trendy na trhu práce, vytvořit legální cesty také se zeměmi původu. Dále otázka solidarity v oblasti mezinárodních povinností, vybudování politiky, eh, integrace, aby z toho byla jedna z priorit Unie. To všechno, to má být ten centrální diskurs roli při implementaci této vize. Víceletý finanční rámec je proto výborná příležitost a e, je třeba je projednat v souvislosti s globálním kompaktem. Financování problematiky migrace vyžaduje a e, takové e, řízení, aby se mají vyvážený a jednodušší způsob Um, řízení, aby se omezila administrativní zátěž. Těšíme se na jednání, která právě začala. Ke příš, nadcházející schůze rady 28. Eh, a 29. června o migraci to je eh, schůze, kde doufáme, že eh, právě bude projednána tato komplexní vize o migraci, kdy Okay, thank you very much, eh, because Děkuji vám. members of the parliament. Děkuji vám no. Prosím, než Sandra, máte samo Zřejmě dostanete slovo. No já bych jenom ráda řekla něco k tomu, co se tady teď stalo. Především bych chtěla také rozdělit migraci mezi to, co normálně děláme, a sice uprchlíky a žadatele o azyl, a e, řízení o udělení azylu a ne. Já nechci, e, abychom tady hovořili o otázce migrace. Hovoříme o otázce uprchlíků a úspěšných žadatelech o azyl. O nikom jiném nemluvíme e, protože ti ostatní musí být navráceni do svých původních zemí. Tolik vyjasnění tedy. Yeah. Já bych chtěla poděkovat vám všem, protože víme, že bez vás práce v terénu by nemohla fungovat, eh, eh, protože se můžeme jenom málo spolehlivat na eh, administrativy jednotlivých členských států, aby se věnovali skutečně této práci. Chtěla bych říct si zejména komisi, že trpíme tím a je naprosto nepřirozené, nepřiměřené, že i po třech letech té krize, která propukla, nemáme vůbec jasné indikátory pro to, co stojí kolik v jakém členském státu. Máte takové indikátory, máte čísla o tom, co děláte, kolik to stojí, kolik stojí integrace uprchlíků v Německu, v Itálii, v Řecku my k tomu nemáme vůbec žádná čísla. Vždycky dostáváme jenom velikánská čísla a máme co dočinění s vývojem, který nejsme schopni odhadnout. To se musí bezpodmínečně změnit. My vůbec nemůžeme ani zbla posoudit, co bylo uděláno a ne, co bylo přiměřené a co ne. A to bych tedy jako eh, mm, eh, předsedkyně výboru pro kontrolu rozpočtu rada očekávala, eh, tedy očekávala. My jsme byli na Lesbosu a viděli jsme, co tam dělá armáda. Armáda nám říkala, že dostává peníze z Evropské unie, aby dala k dispozici jídlo. A my jsme se ptali, kolik stojí to jídlo. Oni to nevěděli. Tak prostě my nejsme vůbec schopni to ohodnotit. A bylo by eh, dobré, kdyby se komise k tomu mohla ještě vyjádřit, abychom tady měli srovnat že mm, rozhovoru se zúčastněnými stranami jako součást studie eh, je zapotřebí určité centrální koordinace. Jakým způsobem by mohla nějaká taková koordinující, by mohlo takové koordinující grémium zlepšit situace? Eh, jako co je třeba, aby změnila komise a členské státy, aby zlepšili stávající systém, aby by... Ayala Center. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát. Pravdou je, že jsem viděla, že moje kolegyně už zdvihla ruku, protože jsem se neodvažovala začít hovořit, ale děkuji za to, že mi teď dáváte slovo. Omlouvám se, že jsem nemohla přijít na začátek, ale velice bedlivě se naslouchala tomu, co řekli reprezentanti nejrůznější. Jednak už na základě historických skutečností a tudíž mají velké zkušenosti a snaží se prostě o zmírnění té krize paralelně s naší hospodářskou krizi, kterou jsme měli, k tomu přistoupila ta migrační krize a to mírní také práce nevládních organizací. Jasnosti Eh, protože někdy máme nedostatky v tom, abychom komunikovali naprosto jasným způsobem. Eh, je samozřejmě vždycky lepší působit eh, preventivně, než řešit. Potom jsou uprchlíci nikoli pro, z válečných důvodů, ale ty, kteřím říkáme, jak si uprchlíci z chudoby nebo klimatičtí uprchlíci nebo ekonomičtí uprchlíci, kteří se snaží eh, přicházet všechny sociální eh, jako ta, kde je možné dobře že ta proto přicházejí, ale eh, Teď, co se týče kvantitativního aspektu v rámci vyjednávního nového VFR, jakým způsobem kladní prvky tady máme, protože my, když jezdíme hovořit s nevládními organizacími, tak říkají, no, Eh, máme, měli bychom také dostávat příspěvky z národního rozpočtu. Někdy slyšíme krit eh, na základě financování projektování v organizacích, které mají personál které tady existují jako rozpočet pro nevládní organizace, neposkytuje dobrou možnost pro práci. Co se týče migrace, chápeme, že investujeme, i když investujeme a post bezpečné jak pro migranty, ale bezpečné také ve smyslu toho, abychom my bezpečně nakládali s migrací. Podívejme se na to, co se děje v Líbii na pobřeží. Mají zastavovat ty osoby, které se snaží dostat se k nám na plavidlech a teď se mají navracet tam, kde je velice komplikované území a neexistuje tam vůbec e, dobré přijímání a je tady problematika se registrací jak bychom mohli dosmá, musíme tady nalézt efektivnější způsob. A třetí část integrace. Vidíme, že kvóty nefungovaly, současná situace eh, zůstává, a to je strach z neznámého eh, a Teď paní Gresle hovořila o těch penězích určených na integraci. Je třeba, abychom tady vytvořili určitý klíč pro vydávání prostředků na integraci, alespoň kému problému. Když do Evropy chtějí přicházet lidi, chtějí se stát Evropany, my je budeme potřebovat a na druhé straně nejsme schopni je přijímat odpovídajícím způsobem. Tato tři bloky, tedy rozpočtová část. Jak vidíte možnosti? Dá tam, prostě začleně tam určité projekty financované Evropou, aby to mohlo být zdrojem úspěchu, čili země původu, tranzit, přijímání, jak jako základ pro systematičtější přístup pro všechny členské státy. Děkuji vám mnoho. Mám, paní předsedkyně, musím říci, že některé z konstrukcí, eh, které řekl pan Le, prostě pochopil jsem to něco jako rozbouřené vody. Eh, a k tomu, co jsme si právě vyslechli od panelistů, zejména zajímavé a velice nápomocné informace jsme dostali, ale domnívám se, že nevládní organizaci, kterou bychom mohli provést my, kteří rozhodujeme o rozpočtu, abyste mohli efektivně pracovat. Ta nejdůležitější jediná změna, kterou byste doporučili. A paní předsedkyně také bych se rád. A řeknu pár slov ohledně budoucnosti a co bude s integrací, protože to žádá občanská společnost. A jak mluvíme, a řeknu pár slov ohledně budoucnosti a co bude s integrací, protože to žádá občanská společnost. A jak mluvíme, jak kalibrovat a tak dále, to zatím ta diskuze pokračuje a o tom ještě rozhodnuto nebylo, takže k tomu já nemohu nic říci. Ehm, ale vyslechli jsme vám